společné, eh, společný návrh usnesení odstavec 11 původního textu na dvě části. První část, kdo je pro? Proč? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já myslím, že přijato, ale ověřme to. Takže ověřujeme druhou část odstavce 11 původního textu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Děkuji. Odstavec 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 14. Kdo je pro?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 Přijato. Nyní budeme hlasovat o situaci v Tajsku. Společný návrh usnesení od sedmi frakcí. Jeden pozměňovací návrh tu je a je to k úvodnímu ustanovení M. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o usnesení jako celku jmenovitě. Zahajuji hlasování.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 Hlasujeme o celém usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně přijato. Nyní se dostáváme k případu Ali Muhammada al-Nimra. Je to společný návrh usnesení osmi frakcí. Od, první odstavec původního textu na dvě části. Nyní o první části jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část, také jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také přijato. Nyní odstavec 7 původního textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato.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 Končím hlasování. Přijato. Kolegové, prosím, zvedejte lépe ruce. Nyní budeme hlasovat o usnesení jako celku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní hlasujeme o zprávě pana Tajányho, eh, pana místopředsedy Tajányho, platební služby eh, na vnitřním trhu. Je to od výboru Ekon. Budeme hlasovat o textu jako celku eh, a unblock. Je to ale pozměňovací návrh jedna od výboru. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní tedy o návrhu komise budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní budeme hlasovat o legislativním usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se k dalšímu hlasování. K dalšímu hlasování o hypoteční legislativě a riskantních eh, finančních nástrojích v Evropské unii, případ Španělska. Nejprve hlasujeme o pozměňovacím návrhu 8 na dvě části. První část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část také jmenovitě zahajuje hlasování. Končím hlasování. Také zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní původní text odstavce 3 na dvě části. První část, kdo je pro? První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Druhá část odpadá. Druhá část odpadá. Chcete ověřit první část? Dobře, ověříme první část. Zahajuji hlasování o první části. Končím hlasování. Přijato. V tom případě budeme hlasovat o druhé části. Kdo je pro druhou část? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 9, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 4 původního textu, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 12 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní se dostáváme k odstavci 7 původního textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 9, také jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 13, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dobře, ověříme druhou část, zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování o druhé části. Končím hlasování. Přijato. Velice těsně. Nyní pozměňovací návrh 13, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 19, původní text na tři části. První část jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Třetí část, tak a jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 20 původního textu, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Recital a úvodní, pozměňovací návrh 4 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Musíme tedy hlasovat o úvodním ustanovení B původního textu na dvě části. První část jmenovitě zahajuji hlasování. And the vote is... Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Opět jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále je to šestka ve dvou částech. První část jmenovitě zahajuji hlasování. vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Jmenovité hlasování. Takže ne, tím pádem nám druhá část vypadla. Fko. První eh, pozměňovací návrh zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. F úvodní ustanovení původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. G. Návrh dvě. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnuto, takže nyní budeme hlasovat o původním textu tohoto úvodního ustanovení, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Dále je to trojka. Hlasujeme po jménech, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Dále je to po úvodním ustanovení I7 hlasujeme po jménech, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Dále je to úvodní ustanovení M, původní text, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. N. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní o celém usnesení jako celku hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A tím se dostáváme k dalšímu hlasování. A je to, je to hlasování, které se týká trestu smrti. Společný návrh usnesení šesti skupin. Začínáme jedničkou. Původní text ve dvou částech. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Jmenovité hlasování. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Prosím, abyste zvedali ruce, milí kolegové, abychom skutečně bylo to hlasování po jménech, takže omlouvám se. Dále no, je to teda čtyřka, původní, omlouvám se, říká paní předsedající. Ano, je to čtyřka nyní, původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tak to bylo jasné. Schváleno. Druhá část. Hlasujeme po jménech. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijata. A nyní je to sedmička. Hlasujeme po jménech. Hlasujeme nyní. Končíme hlasování. Přijato. Osmička. Hlasujeme po jménech. Končím hlasování. Přijato. Devítka. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Velice jasně přijato. Jedenáctka ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. A druhá část pro. Proti. Zdrželi se rovněž přijato. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Ale je to eh, původní text, Třináctka. Zahajuji hlasování po jménech, končím hlasování. Rovněž přijato. 14. ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část je pro, proti, zdrželi se, rovněž přijato. Úvodní ustanovení N e ve dvou částech. První část, kde je pro, kde je proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní celý text usnesení hlasujeme po jménech. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k dalšímu, k dalšímu usnesení. Je to usnesení ohledně poučení z nehody odkalovací nádrže v Maďarsku pět let po katastrofě. Je to ten návrh usnesení, budeme hlasovat nejprve o návrhu číslo dvě, původní text, první část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, rovněž přijato. Pětka, původní text, kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. Dvojka, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pětka, pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Sedmnáctka, Původní text ve dvou částech. První část, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? To musíme ověřit. Takže druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Devatenáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Trojka. Hlasujeme po jméne, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Čtyřka. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 21. Původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část hlasujeme po hlasování. Končím hlasování. Přijato. 23. Původní text. Hlasujeme po jménech. Končím hlasování. Přijato. Dále je to právní ustanovení dvě, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Právní ustanovení 6. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Po úvodním ustanovení E, návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. to. No a nyní o celém textu usnesení. Hlasujeme po jménech, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A dále budeme hlasovat o obnovení akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen v rámci rozvoje bez spolupráce. Nejprve je to číslo dvě původního textu, je zde ústní pozměňovací návrh od paní Lindy McEwen. Prosím, máte slovo. A děkuji, už to funguje. Ano, pouze ústní návrh, vážená paní předsedající, protože komise nyní zveřejnila uh, zveřejnila to, čemu říkají stav working document u této genderové záležitosti, čili v podstatě jde o takovou aktualizaci tohoto, ne, tohoto eh, usnesení. Nikdo proti, prosím? Není tomu tak, ptá se paní předsedající. Ale není to, není to 40 lidí, takže to znamená, že budeme hlasovat o původním textu, budeme hlasovat tak o tomto návrhu, tak jak byl ústně pozměněn, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Nyní je to desítka původního textu ve dvou částech. První část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. A je to jednička, hlasujeme po jméne, zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dvojka. Ve dvou částech. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část tím pádem odpadla. Dále původní text 19 ve dvou částech. První část, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. Původní ustanovení E, původního textu ve dvou částech. První část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. A hlasujeme o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se k poslednímu hlasování dnešního dne. Je to zpráva Vaní Záborské o rovných příležitostech a rovném zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání. Nejprve jednička, původní text ve dvou částech. První část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme to. Takže druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto jedním hlasem. Dobře, kolem stála se to v Evropském parlamentu, takže dobře, osmička, původní text, ve třech částech. První, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. Druhá část, pro? Proti. Zdrželi se, rovněž přijato. Třetí část, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Devítka. Původní text. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Desítka. Původní text. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Jedenáctka. Čty, čtyři části. Původní text. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Třetí část pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtvrtá část. Dobře, ověříme třetí část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část proti, zdrželi se. Ověříme to. Čtvrtá část. Zahajuji hlasování. Učím hlasování. Schváleno. Dále to dva naská. Hlasujeme po jménech, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Třináctka. Původní text. Ve třech částech. První část hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže další část, jmenovité hlasování, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Rovněž přijato. Další část, čtenářská, původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Toto musíme ověřit, není to úplně jasné, takže zahajuji hlasování o druhé části. Končíme hlasování. Přijato. Dále je to patnáctka, původní text ve dvou částech. První část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kde je pro, kde je proti, zdrželi se, rovněž schváleno. šestnáctka Původní text, pět části, první část, hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. No, druhá část. Hlasujeme po jménech, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Třetí část. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část. Hlasujeme po jménech. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Pátá část. Hlasujeme po jménech. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Rovněž přijato. Dále je to sedmnáctka, původní text, tři části. První část, jmenovité hlasování. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Druhá část a rovněž jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Třetí část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 26 původního textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 27 pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Takže odstavec 27 původní text, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 28 původního textu na tři části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třetí část jmenovitě. Ověříme. Dobře, ověříme druhou část. Zahajuji hlasování. Druhá část odstavce 28. Končím hlasování. Zamítnuto. Ale velice těsně. Takže dobře, že jsme to ověřili. Třetí část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 29, pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 30 původního textu na dvě části. Kdo je pro? První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? zdrželi se, přijato. Odstavec 31 na dvě části. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, ověříme. Nebylo to velice jasné, takže odstavec 31, druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 34 původního textu na dvě části. První část, kdo je pro? Zdrželi se? Přijato. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 36 původního textu na dvě části. První část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 36, druhá část, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 37 původního textu na tři části. První část jmenovitě zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 37, druhá část, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Třetí část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 41 původního textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 42, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato.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 Odstavec 45, původní text na dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část odstavce 45 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 46. Původní text, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 50 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 52, pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže hlasujeme o původním textu odstavec 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme? Dobře. Odstavec 52 ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 53, původní text na dvě části. První část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 55, původní text na dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 původní text na dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Citace 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Úvodní ustanovení C, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení D, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Úvodní ustanovení G jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení H na tři části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třetí část, kdo je pro? Dobře, ověříme druhou část. Zahajuji hlasování o druhé části písmena H. Končím hlasování. Přijato. Třetí část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Také přijato. Kolegové, to bylo jasné, tak jako to předtím. Kolegové, bylo to jasné, budeme pokračovat úvodním ustanovením L. No dobře, hlasitější vyhrává, ověřujeme část 3 písmena H. Končím hlasování. Zamítnuto. Omlouvám se, kolegové. Měli jste pravdu. Vyhráli jste. L, původní text na tři části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třetí část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Q, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. T jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení dvojité V, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní budeme hlasovat o usnesení jako celku, jmenovitě zahajuji hlasování. And I'll close the vote. Končím hlasování. Přijato. Děkuji vám, kolegové, za hlasování. A nyní se dostáváme k vysvětlování hlasování. Vyhlašuji krátkou přestávku a poté začneme s vysvětlováním hlasování. Děkuji vám, kolegové. Stimați colegi, avem uh, în continuare explicații la vot. Îi rugăm pe... Takže, milí kolegové, milé kolegyně, přistupujeme k vysvětlování hlasování.